pořadu jednání. Tady jde o Irák, únosy a e, týrání žen. Pamatujte prosím na to, že musíme být skutečně velmi, velmi striktní, co se týká řečnické doby. A bude potřeba řečníka okamžitě odpojit o mikrofo- od mikrofonu, jakmile překročí svou řečnickou dobu. Máme zde víc než 18 řečníků a času máme velmi málo. Slovo má pan Campbell Bannerman na jednu minutu. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jako předseda delegace pro vztahy s Iráku, Irákem eh, vítám vytvoření nové jednotné Eh, irácké vlády a doufám, že bude vytvářet férovější a inkluzivnější společnost, takovou, která se stará také o ženy, eh, o práva žen. Odsuzujeme akce proti eh, ženám, včetně znásilňování a zabíjení ze strany organizace ISIL. To jsou zločiny proti lidskosti to, z čeho se dopouští ten takzvaný islámský stát a příbuzné skupiny, je nelidské. Jejich postup vůči etnickým a e, náboženským e, s menšinám, jak jsou jezidé, kurdové a tak dále, to je také nepřijatelné. A důkazem toho, co činí, e, jsou znásilňování žen a tak dále. No. Nyní eh, kolega Kaskaldo na jednu minutu. Kolegové, ISIS používá model eh, systematického porušování lidských práv. Patří k nim násilí, propaganda. Jsou to už e, tisíce žen, které e, padly tomuto systému za oběd a do otroctví. Taky e, se týká, tak si to týká bývalých kandidátek do iráckého parlamentu. Co to je za způsob každodenního života, když dochází ke znásilňování 12-letých Děti, Tady jde o systematické ničení tak zkoušených těl a duší eh, iráckého národa. Eh, a eh, spoluviní jsou všichni ti, kteří dodávají zbraně. Pan Smith Allen. Děkuji, pane předsedo. Eh, nedá se za jednu minutu eh, podat celý eh, přehled o tom, co se děje v Iráku, tedy v zemi, kde intervence západního společenství národu a státu se proměnila v obrovský, obrovský problém, obrovskou katastrofu, včetně tedy Eh, to, co se chce chápat na ženách a na dětech. Eh, já z této rezoluce eh, chválím zejména tedy odstavce 12 a 13, které podporují příslušné směrnice OSN. Musíme si uvědomit svoji historickou odpovědnost za ženy a děti v Iráku. Nemůžeme od tamtud jen tak odejít. Děkuji. Pan Josef Weidenholz na minutu a půl. Jak slyšíme, v Iráku se drží v, eh, v zadržovacích táborech eh, mnoho žen. Na to máme pocit, že jsme před mnoho lety zpět. Je tady nedodržování příslušných konvencí. Máme tady zaslepené teroristy, kteří nerespektují vůbec nic, co patří eh, k lidské civilizaci. Trpení je nepředstavitelné, nejvíce trpí ženy a mladé dívky. Tisíce jejich zadrženo eh, jsou okradeny o osobní integritu, jsou sexuálně, sexuálně zneužívány. Mnoho z nich eh, je donuceno ke sňatkům. Toto nesmíme akceptovat. Musíme těmto lidem pomoci a proto jsme navrhli toto usnesení v naléhavé záležitosti, protože chceme přispět k tomu, aby OSN se daleko více více zasazoval o to, aby těmto barbarským skutkům se konečně učinila přítrž. minut. Není pan Depre. Pane předsedo, drazí kolegové, za dva dny eh, tady eh, vidíme, jak strašně je porušována humanita našeho světa. Eh, vidíme, že ženy v Demokratické republice Kongo byly hájeny tím, koho jsme navrhli na cenu. A když se vidíme, jak trpí ženy v Iráku, toto je nepřijatelné. Zotročování, znásilňování, fyzické i psychické, aniž bychom hovořili o té neuvěřitelné věci, jak jsou ženy prodávány. Eh, eh, po těchto hrůzných skutcích eh, my pevně odsuzujeme v našem usnesení tyto útoky a vyzýváme komise a členské státy, aby realizovali specifická opatření, aby se utrnila, utržila přítrž páchání násilí na ženách a dětích. Ovšem především to, co je pro mě zásadní, už ukončuji svůj projekt, vyžadujeme iráckou vládu, aby ratifikovala římský statut a aby tyto zločiny byly, pro nás byly, eh, posti, byly potrestány. Pan Kouzo na minutu. Děkuji. Tady máme eh, autentickou kalvárii. Máme tady sta, takzvaný stát, který se nazývá ISIS a který provozuje zločiny v Iráku a v Sýrii. Je třeba poukazat na to, že to, co se stalo v roce 2004, eh, když tady došlo k ne, eh, k porušení občanského statutu, došlo k republikánské revoluci a nezávisle na eh, náboženství a vyznání bylo že nám přiznáno právo svobody náboženství. A Eh, proto mohly býti upraveny rodinné poměry. Ale když se teď podíváme, co dělá ISIS, ale také irácká vláda eh, je naprosto nedodržuje žádná práva, naopak uzavírá zákony, které jsou naprosto diskriminační vůči ženám i LGBT. My podporujeme tuto usnesení. Pentru un minut. Tunekela má slovo na jednu minutu. Doktor Mukwege, Mukwege včera řekl, že ženy a jejich těla jsou dnes bojištěm a válečnými nástroji. A bohužel nejen v Africe. V Iráku islamističtí teroristé za šest měsíců vyvolali katastrofální humanitární krizi a e, jsou důvodem pro um, stovky tisíc uprchlíků v celém regionu. Podle statistik víme, že 5 až 7 tisíc eh, žen bylo drženo jaksi v takových přechodných táborech, odkud byly prodávány jako sexuální otrokyně islámským státem. Je potřeba, aby Evropská unie zajistila respektování práv, základních práv žen a zajistila jejich svobodu od sexuálního otroctví je potřeba zajistit speciální mechanismy, které budou pomáhat eh, eh, takto jaksi zneužívaným ženám a poskytnou jim potřebnou fyzickou i psychologickou pomoc. Mimo jiné proto je zde i mezinárodní iniciativa bojovat s islamským státem tak důležitá. Děkuji, Sean Kelly má jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, toto usnesení se velmi těžko čte, aniž by se z toho člověku nedělalo špatně, když si máme představit, že ve 21. století probíhá takovéto fyzikální a psychologické týrání, sexuální otroctví, nucené sňatky, prodávání žen do otroctví, eh, ženy a dívky na trzích s cenovkami, o kterých se pak vyjednává nebo odsuzování žen k trestu smrti zastřelením ze zadu do hlavy za naprosto nepřijatelné přestupky, naprosto absurdní přestupky. Ehm, když dojde k překročení takovéto základní červené linie, musíme mít nějaký mechanismus, abychom mohli hájit životy a důstojnost a zdraví žen a zejména mladých dívek. Musíme se také zaměřit na eh, zimní potřeby těch nedávných vnitřních uprchlíků. Doufejme, že v Evropě Evropské unii něco zvládneme na jejich pomoc udělat. Děkuji, má na minutu slovo pan Eduard Martin. Monsieur le Président, Pane předsedo, situace, kterou prožívají irácké ženy a děti ze strany tzv. islámského státu je dramatická, proto je třeba realizovat co nejrychleji opatření, aby se zabránilo porušování lidských práv, nucené sňatky, zotročování, prodávání žen na trhu za fixní ceny když a tato cena se liší podle věku, když je jim 15, jsou drahé. A je tady také spousta zavlečených a žen, které zmizely. Eh, nejvíce zacílené násilí je na ženách jiného náboženského vyznamenání. Ženy jsou vždycky prvními oběťmi války. A e, díky tomuto usnesení Evropský parlament vysílá silné poselství odsuzování. Obracíme se na radu, na Evropskou komisi, na všechny národní parlamenty a na dotčené ministry, aby zahájili bezprodleně akce. E, musíte už končit a nyní má slovo pan Černický. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Pane předsedající, dámy a pánové, nehovořme o červených nepřekročitelných čarách, poněvadž ty už jsou dávno překročeny eh, eh, ze strany takzvaného islámského státu. Ale jako politici hovoříme, hovoříme také o chybách irácké vlády a možná také o našich chybách, chybách západu, poněvadž naše nečinnost Eh, umožnila uvést do pohybu to, co se nyní děje ve velkých částech Iráku a v části Sýrie. Protestovat musíme, ale nemůže zůstat pouze u slov protestu. Je třeba, jak, abychom jednali jako Evropská unie, protože to, co se děje, to jsou obrázky možná staré stovky a tisíce let, ale nepatří do 21. století. Evropský parlament si musí vynutit na radě rázné kroky. Děkuji paní Dona Sakorafa. Pane předsedo, než začnu, prosím uvědomte, si, že já jsem měl mít minutu deset, jako všichni ostatní, poněvadž to je velmi důležitý bod. Kolegové, Pane předsedo, prosím, neodečítejte to od mého času. Kolegové, já v tomto parlamentu zasedám již pět let a my jsme tady předkládali rezoluce protestující proti porušování práv žen, menšin a tak dále. Byly to eh, rezoluce, které eh, kritizovali důsledky toho, co se stalo, ale dneska hovoříme o Iráku, který jsme rozbili, bombardovali a tak dále. Ale my můžeme eh, změnit situaci, když si uvědomíme realitu. Ano. Kolik životů eh, stojí třeba kubický eh, metr plynu nebo tuna ropy? Skutečně je třeba, abychom obnovili naději těchto lidí v západ, abychom tedy jednali, jednali v jejich prospěch. Děkuji paní Lochpile na minutu. Včera jsme se od doktora Mukwegeho dozvěděli o e, tom, co se dělo v Kongu, jak tam dochází k systematickému znásilňování žen, eh, což je metoda vedení válečných operací. Eh, dnes hovoříme o jiné formě válčení, ale i zde jsou obětmi ženy. My se už eh, řadu týdnů dozvídáme o tom, jak se systematicky zachází zejména s jezickými ženami, které jsou vytrhávány ze svých rodin, nuceně provdávány, prodávány jako sexuální otrokyně. Je to součást brutální kampaně eh, pro eh, etnickou čistnu všech nearabských obyvatel a nesunických obyvatel. Už eh, nyní se Mezinárodní soud směřuje k tomu, aby mohl vyšetřovat mezinárodní žoldáky, které boj, kteří bojují za ISIS. To ovšem nestačí. Děkuji, paní Korao. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji vám. Po nejnově podle posledních zpráv Amnesty International od zahájení kampaně IS na severu Iráku byly tisíce jezuitských žen odvlečeny a eh, dále a mnoho z nich bylo znásilňováno. Je třeba aby se učinila přítrž tomuto sexuálním zneužívání ze strany extremistických skupin, které jsou ochotné zříci se vlastního života ve prospěch své ideologie. <coughs> Nevíme, kolik žen přesně se toto násilí týká. A teď se část teritoria kontroluje právě těmito extremistickými silami, které závažně porušují lidská práva. Je to válečný zločin, je to zločin proti lidskosti. Musíme okamžitě zasáhnout. Pan Ferran, minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Irák je stále ve středoboru našich diskus, ale je to také odpovědnost těch mezi vámi a vašich přátel před 20 lety. Pan Bush ve jménu eh, ropy eh, přijal eh, nepřiměřená opatření a od té doby vznikla ideologie, hospodářské ideologie v Iráku Eh, došlo k tomu, že tato země se propadla do totálního chaosu. Důsledkem toho je, že tady nejstrašnější totalitární ideologie získává <coughs> hlavní pozici. Máme tady skandální spolupráci z roku 2003. Dnes tady odsuzujeme islámský stát, který páchá násilí, ale je to díky otevřené podpoře Američanů týkající se eh, Turecka, tato islamistická ideologie v Iráku. Děkuji, slovo má paní Geringer na minutu. Dámy a pánové, eh, jsme svědkami strašlivých ataků eh, samozvaného islámského státu, masové zabíjení, znasilňování a tak dále. To všechno způsobilo humanitární krizi v tomto regionu. Eh, s ženami se zde zachází jako se zbožím, prodávají se na trzích a jsou nuceny do manželství. Postup takzvaného islámského státu vzbuzuje velké znepokojení mezinárodního společenství. Zejména jde o jejich eh, postoj vůči eh, náboženským menšinám jak řekl eh, pan Mukwege, eh, je to eh, šílenství z řetězu otržené násilí, které má zcela pokořit a zničit lidskou důstojnost. Opravdu je nutné, aby se toho ujal Mezinárodní soud v Hágu. Děkuji vám. Není pan Beldena minutu. Pane komisaři, eh, Zažíváme sledování neuvěřitelného utrpení a chci hovořit o třech aspektech. Potřebujeme pomocné programy po bezpočet žen a dětí znásilňovaných eh, bojovníky ISIS. Eh, máme tady dva miliony vdov, které potřebují naši podporu. Eh, pak tady máme nucené sňatky, zde je potřeba podpořit irácké organizace za lidská práva, která musí také zasahovat. Nemáme tady eh, žádné dodržování práva, zejména v nucených sňacích. Musíme spolupracovat s eh, organizacemi pro boj za lidská práva. Paní Verža na minutu. Hmm. Toto usnesení teoreticky hovoří o kidnappingu a špatném zacházení s ženami a děti. Ženy jsou oběťmi znásilňování. E, I když tato teroristická skupina, která tvrdí, že je státem, znásilňuje dívky, znetvořuje jejich pohlavní orgány a nutí je ke sňacu e, a um, utiskuje je, co se týče jejich náboženského vyhnání. E, prodávají se ženy na trhu. Čím mladší větší jsou, tím jsou dražší. Je třeba znovu upozornit na obecnou situaci v Iráku. Máme tady co činit s intervencí Spojených států, které také nesou odpovědnost za chaos v této zemi. Řekla bych, že způsob eh, eh, boje za lidská práva je provozován v této poslanecké eh, sněmovně poměru nepochopitelně. Přečtěte si všechno, co říkáte. Irácké ženy vyžadují, teď má slovo paní Juliana minutu. Egregio prezidente, Lo scorso Děkuji vám, pane předsedo. 25. listopadu jsme oslavili Mezinárodní den eh, ukončení násilí páchaném na ženách. Nicméně eh, tato událost byla v podstatě jenom takovým opakovaným marným zvoláním vzhledem k tomu, co se děje v Iráku eh, ze strany ter- eh, teroristů ISIS. Jezícké ženy denně čelí násilí, únosům, nuceným sňatkům, znásilňování, popravám, nuceným e, konverzím k islámu a tak dále. Toto odsuzuji a vyzývám členské státy, aby přijali jasná opatření, která zajistí respektování základních práv těchto žen. Kromě toho doufám, že irácká vláda co nejdříve začne konečně um, spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem, aby začala stíhat uh, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané islámským státem. Děkuji vám mnohokrát. Eh, Proprosím kolegy, kteří přicházejí do sálu, aby se usazovali co nejtišeji, protože si ještě musíme vyslechnout pana Stylianidise, který uzavře tuto debatu. Prosím, pane komisaři. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení kolegové. Je mi velkou ctí zde dnes mezi vámi být jménem vysoké představitelky Frederiky Mogherini, abych hovořil o takto vážné otázce. Stejně jako vy všichni, jsme i my znechuceni každodenními zprávami o násilnostech, které cílí zejména na ženy a dívky ze strany islámského státu a združených vojenských a polovojenských eh, uskupení v Iráku. Jde o eh, braní žen do otroctví, jejich znásilňování a e, vůbec všechno, jak už tady zaznělo, ale zejména jde o to, že se jedná o ženy náboženských menšin. E, rada pro zahraniční věci i Evropská rada opakovaně odsoudili velmi ostrými slovy tyto násilné činy a vyzvali k tomu, aby pachatelé těchto zločinů byli přivedeni k odpovědnosti. Proto podporujeme práci kancléře pro lidská práva při organizaci OSN, který zahájil vyšetřování těchto násilných činů ze strany ISIS a odsuzuje eh, tyto zločiny. Promiňte, pane komisaři, já musím apelovat ještě jednou na všechny kolegové, usaďte se, buďte tiše, ať si můžeme poslechnout pana komisaře. Prosím, pokračujte. Irácká vláda musí zajistit vyšetření všech porušování eh, lidských práv je potřeba ukončit beztrestnost a vyslat jasný signál v tom smyslu, že je důležité respektovat právní stát. Bude si to vyžadovat ehm, zásadní reformu trestně právního systému a bude potřeba zavést v této zemi kulturu respektu lidských práv. Je potřeba, aby všichni občané byli si rovni. Teprve tehdy může nastoupit proces národního usmíření, což je také velmi naléhavé téma. Porušování lidských práv, ke kterému dochází v Iráku v současné době, se kvalifikuje jako zločiny proti lidskosti a proto apelujeme na vládu, aby co nejdříve přistoupila k římským statutům, anebo aby alespoň uznala jurisdikci Mezinárodního trestního tribunálu nad eh, stávající situací podle článku 12 část 3 římských statutů. Budeme i nadále připraveni podporovat všechny reformy, které budou zapotřebí v oblasti právního státu a práv, právního řízení v Iráku. Na začátku září byla spuštěna první vlna pomoci ve výši 10 milionů eur a kromě toho Evropská unie financuje další nápomocné programy, které se přímo soustředí na ochranu žen a dětí v rámci trvajícího projektu zavedení strategie na ochranu žen a na pomoc obětem obchodu eh, s lidským masem a eh, podobně. Na, hum, z humanitární stránky musíme chránit zejména nejzranitelnější skupiny, tedy ženy a děti. To je pro nás priorita. Potřeby 2,1 e, vnitřních uprchlíků se také neustále zvyšují, vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet uprch, vnitřně uprchlých osob potřeba ze strany humanitární akcí bude muset mít e, zdravotnický i sociální rozměr. A to pro všechny oběti, včetně obětí eh, sexuálního násilí. Na závěr bych rád řekl, že Evropská unie bude i nadále podporovat iráckou vládu v těchto mm, náročných dobách a bude napomáhat zmírňovat utrpení civilních obětí tohoto hrůzného eh, zločinu. Děkuji vám za slovo. Děkujeme i vám, pane komisaři. Tímto oznamuji, že jsme obdrželi sedm návrhů usnesení. Debata je tímto uzavřena a začneme hlasovat. Děkuji vám.